HDI tady eh, zazní a myslím, že všichni předsedové by měli postupovat eh, stejně, aby ti, kteří se nedostanou na řadu, tady neseděli zbytečně. Děkuji vám, pane Kelly, to tedy nebyla procedurální připomínka, ale byl jste na mě milý, takže vám to odpouštím. Tak, eh, děkuji vám. A tím končím tuto rozpravu a dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise k mediálnímu zákonu v Maďarsku. Uh, Takže začneme eh, rozpravu k tomuto dalšímu bodu. Paní komisařko Kroes, máte slovo. Pane předsedo, dámy a panové poslanci, s potěšením vám mohu sdělit, že v okamžiku, kdy dnes dopoledne přistávalo letadlo ve Štrasburku, eh, zastihla mě eh, dobrá zpráva. Eh, ministerský předseda z Maďarska souhlasil s tím, že mediální zákon v Maďarsku bude upraven tak, aby byl naprosto v pořádku a v souladu s evropským právem, včetně charty základních práv. Eh, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, eh, mám naději, že eh, tyto úpravy přijme maďarská vláda na příštím zasedání a z různých dalších signálů mám takový dojem, že mm, je to takto správně řečeno, správně jsem to pochopila a že brzy poté to dostane v jednání Evropské, pardon, maďarský parlament. Eh, úpravy budou následující. Za prvé, eh, vyvážené zpravodajství. Eh, navrhované úpravy budou vyva, vyvažovat požadavky na vyváženost tak jako v ostatních členských zemích a nebudou se týkat tisku a médií on demand. Všechny omezení, která, která budou uvalena na žurnalisty, budou muset být přiměřená a bude se eh, sledovat to, aby se toto promítlo do sekundárního práva. Druhá věc. Princip země původu. Eh, schválené návrhy budou znamenat to, že zahraniční eh, Eh, vysílací společnosti nebudou moci být eh, pronásledovány a trestány za porušování maďarských předpisů. Maďarské úřady nicméně budou moci eh, vypnout jejich vysílání na maďarském území, což je v pořádku v souvislosti s směrnicí, kterou máme v Evropské unii. To znamená, že spravodajské společnosti, které jsou založeny podle práva jiné země, e, budou moci jednoduše a prostě vysílat směrem do Maďarska, aniž by tím riskovali pokuty ze strany maďarských orgánů. Za třetí, registrace médií. Pozměňovací návrhy budou znamenat, že audiovizuální e, média a jejich poskytovatele se budou Eh, muset registrovat pouze poté, co začnou poskytovat své služby. A to je v souladu se směrnicí, eh, kde se říká, že eh, že tedy nemohou být a nebudou v Maďarsku ani od nich požadováno to, aby se registrovali předem. Dále urážlivý obsah. Maďarská vláda také souhlasila že upraví další ustanovení mediálního zákona, eh, která se týkají svobody projevu. Je zde jedno ustanovení, eh, které velice obecně eh, tvrdilo, že obsah médií nesmí žádným způsobem urážet většiny, menšiny, jednotlivce a podobně. A toto se nyní pouze smrskává na diskriminaci. Navíc toto stanovení už se nebude týkat poskytovatelů mediálního obsahu z jiných zemí Evropské unie. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, my budeme úzce spolupracovat s maďarskými orgány tak, aby se zajistilo, že dohodnuté změny budou eh, aplikovány v maďarském právu. Situaci budeme dále sledovat, ale to je samozřejmě jasná věc. Není třeba říkat a opakovat, že komise eh, také eh, prověřuje eh, národní pravidla, podle kterých je implementována příslušná směrnice v dalších členských zemích. Komise se určitě nebojí uplatnit svoji pravomoc určitě se nebojí postavit se na stranu mediální svobody a plurality tam, kde je to nutné. A tento případ to doufám také jasně ukáže. Mohu vás ujistit, že komise uznává a sdílí eh, obavy mnohých z vás a občanské společnosti, které se týkají obecně stavu médií v Evropě. A my budeme nadále sledovat eh, dodržování plurality médií eh, v rámci kompetencí komise a při respektu subsidiarity. Komise má nejenom eh, povinnost, ale má také zájem na tom, aby se usnadňoval dialog mezi všemi zainteresovanými stranami. Proměnlivá struktura, proměnlivá mediální krajina samozřejmě vyvolává určité obavy do budoucna, přináší pochopitelně nové příležitosti pro média, která překračují hranice vlastnické. My chceme zajistit, aby národní média byla pluralitní eh, v rámci aspektu ekonomických a sociálních a společenských a z tohoto důvodu je mým záměrem eh, vytvořit skupinu zainteresovaných stran a jejich expertů, aby vyhodnocovali eh, výzvy pro média z oblasti a z hlediska plurality médií v evropské budoucnosti. Já by byla velice ráda, kdyby mm, v této skupině byl zastoupen také Evropský parlament. Tato skupina eh, bude mít za úkol působit jako můj poradní orgán v otázkách, jaké další kroky přijmout při utváření eh, mediálního eh, obrazu mediální krajiny v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. A teď? Eh, nejprve řečníci za politické frakce, za EPP, pan Skuria na dvě minuty. Sí, presidente. <clears throat> Eh, eh, ano, pane předsedo. Chci vystoupit v této rozpravě a musím říct, že jsem tak trochu v rozpacích, protože paní komisařka nám prakticky řekla, že tato rozprava je teď nadbytečná, jelikož eh, tady není důvod k nějakému sporu. A pokud eh, by nás eh, poslouchali další kolegové, tak my už jsme během Eh, jednání ve výborech a i na plenárním zasedání říkali, že je možná třeba trochu počkat, eh, protože maďarská vláda vždy deklarovala, že je připravena zohlednit eh, připomínky, které by byly předloženy Evropskou komisí tím spíš, že Maďarsko představuje zemi, která teď předsedá Evropské unii. A Eh, nejít cestou indicí daných Evropskou komisí se nám zdalo nemožné. Takže myslím, že tady asi byly ještě nějaké další eh, důvody, spíš ideologické povahy než politické, eh, které vedly k této rozpravě. A my jsme tedy předložili tady návrhy usnesení, o kterých bychom měli zítra hlasovat. Myslím, že jsme měli být trochu více plně důvěry a e, více pozorní vůči vládě země, e, která byla zvolena velkou většinou maďarského obyvatelstva. A to je to vláda, která je vládou velkého konsensu ve své zemi. Takže to nejužitečnější, co teď můžeme učinit, je vyzvat své kolegy z socialistické frakce a, z liberá- a liberály, které předložili návrhy e, určitého vyznění, aby stahli své texty Eh, aby se nepokryly, eh, tedy aby nebyly směšní a abychom eh, se zabývali problémy, které skutečně evropské občany zajímají. A děkuji paní komisařce za její práci. Pan Morales, tři minuty. Pane předsedo, liberálové a socialisté samozřejmě vítají tyto výrazné změny v Maďarsku. A paní komisařko, jistě, e, vy to vítáme. To byl také text našeho usnesení, to byl e, tlak. E, chtěli jsme, aby toto takto proběhlo. Samozřejmě se vás musím zapív, zeptat na to načasování. Je to skutečná náhoda, že to teď zrovna takto bylo formulováno, anebo je to výsledek tlaku Evropského parlamentu, který předložil žádosti o pozměňovací návrhy ve čtyřech hlavních oblastech. To bych rád opravdu věděl. Evropský eh, parlament samozřejmě zatím ještě nemá text eh, jednání mezi komisí a maďarskou vládou, takže bychom ještě posečkali a žádáme o trochu více času, abychom měli prostor pro zvážení situace. Samozřejmě jsou tady ještě další eh, obavy ze strany parlamentu, konkrétně našich dvou frakcí. Jde o složení a časového rámce mediálního orgánu a rady, které které jsou politicky homogenní a které prostě eh, eh, jsou, jsou eh, výkonnými orgány pro vládní a justiční kontrolu nad sdělovacími prostředky. Dále je politování hodné, že vlastně tady nebyly zohledněny určité naše, určitá naše doporučení a e, to se týká konkrétně získávání informací, sankcí a také e, dalších e, oblastí. Vy tady máte seznam, paní komisařko, vy o něm dobře víte, těch otázek ještě zbývá dost a my čekáme na jejich zodpovězení. Samozřejmě, že vítáme, že maďarské, maďarská vláda chce tuto svou legislativní normu změnit a novelizovat. Je to pro nás zdroj obav a Chceme také dostat duchu Evropské charty eh, o základních svobodách, konkrétně článku 11, který hovoří o eh, svobodě projevu. Eh, je tedy zapotřebí zjistit, zdali znění článku 11 je plně uplatňováno. Je třeba tedy zajistit transparentnost, nejlepší možné postupy a odpovědnost. My jsme, paní komisařko, předložili návrh usnesení za naší frakci, ale chceme ještě víc hranic. Demokracie eh, jsou hodně závislé na nezávislých a objektivních médiích. My eh, se skutečně pokusíme o to, abychom maximálně tyto věci i nadále prosazovali a chránili napříč Evropskou unii. Děkuji za liberály paní eh, Weber na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Komisař, pane komisaři, eh, kolegové, eh, my jsme eh, v tomto parlamentu už v minulosti debatovali o případech, kdy se vlády snažily kontrolovat média. Že <clears throat> žádná vláda dosud nezašla tak daleko, vláda maďarská chtěla kontrolovat úplně všechno od registrace po fungování až po pozastavení a tak dále. Když eh, my jsme poprvé vznesli, vznesli svůj eh, hlas proti tomuto zákonu, ozývali se obvinění z politické motivace. Ale nyní vidíme, že i maďarská vláda připouští, že jejich zákon není v pořádku a chtějí ho upravit. My tedy eh, věříme komisi, že toto skutečně je maďarská pozice a doufáme, že ji dostaneme do ruky také písemně. Nicméně ty čtyři oblasti, tak jak to žádala komise, eh, to je jenom část eh, širšího obrazu. Je třeba změnit také další aspekty, jako je třeba příliš vysoká kontrolní moc, eh, mediální rady, která je jmenována na základě politických kritérií. Je tady nedostatek možností právní ochrany a tak dále nejenom naši kritikové, ale také Evropská komise eh, bude muset eh, odpovědět na otázky občanské společnosti a žurnalistů, proč OECD e a také eh, komisař pro lidská práva eh, velice tvrdě kritizovali tento zákon. Tady nemůže být politická motivace, tady musí být ve hře skutečný zájem o zachování a prosazování mediální svobody. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Sargentini na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Měla bych otázku na paní Kresovou. Eh, máme tady směrnici o audiovizuálních mediálních službách a tady se hovoří o tom, že je třeba, aby existovali nezávislí regulátoři. Ale eh, maďarský eh, regulátor, který může stanovovat sankce, ten je obsazen personálně pouze zástupci vlády a tady skutečně určitá politická motivace eh, je. Proč jste nepranířovala tady tuto skutečnost? Podle mě eh, toto, co se děje v Maďarsku, neodpovídá chartě základních práv. Mm, maďarská strana tedy provedla čtyři úpravy pro eh, zahraniční média a tak dále, ale ne pro noviny. Co tedy bude Orbán dělat dále? a jeho političtí kolegové. Oni prostě plně využijí toho, že úpravy, které udělali, mají schválení Bruselu <clears throat> a nadále budou pokračovat netolerantní praktiky, jako třeba zákaz gay pride a podobně. A to je, prosím, v zemi, která předseda Evropské unii a tady skutečně eh, s tím nemohu souhlasit. A kolegové z EPP, oni vlastně říkají ve své rezoluci, že problémy nejsou, že to je pouhá politická manipulace a politická politicky motivovaná kritika, tak to tedy je skutečně urážka OSCE. A také e, Komise pro lidská práva Rady Evropy. Tady skutečně je třeba, aby pan Orbán jasně Eh, viděl, že je třeba na tom zákonu něco změnit. To prostě nemůžeme se dostat do stáňských dob, kdy se retušovaly fotografie, aby se na nich neobjevovaly nežádoucí obličeje. My musíme chránit evropské hodnoty a to je váš eh, úkol. Eh, paní Morvaj má na vás otázku. Přijmete otázku? Prosím. Děkuji. Možná počkám, až se eh, paní kolegyně nasladí sluchátka. My samozřejmě víme, co udělala vláda eh, strany Fides a eh, slyšeli jsme tedy zelené a levicové frakce, kteří tady žvaní a žvaní a snaží se nám dávat lekce z demokracie. jak to bylo v roce 2006, kde byli všichni ti kritikové. Tehdy vaše levicová, eh, levicové strany neudělali vůbec nic eh, aby eh, v souvislosti s těmi demonstracemi. Right. Ano, já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 Vážený pane předsedající, svoboda projevu je skutečně významnou hodnotou a proto je třeba o tom seriózně diskutovat. Já mám ale pocit, že ta dnešní rozprava příliš seriózní není. Myslím, že to je spíše záminka pro levičáky a ekology, aby zaútočili na pravicovou eh, vládu v Maďarsku. Je pravda, že v Evropě bychom mohli ukázat na mnoho zemí, eh, kde dochází k porušování svobody projevu Ehm, pokud jde o zkušenost Polska, v Polsku má vládní většina vlastně převahu i ve všech institucích, v parlamentu, ve vládě, v senátu, v orgánu, který dozoruje ehm, televize a rozhlas novináři dostávají vyhazov jenom proto, že prostě nemají vhodné, vhodné názory, že nemají třeba dostat, že mají názory konzervativnější, než jak si to představuje vláda. A kde potom mm, je pan Schulz? Proč se také nepoukazuje na takovéto porušování svobody v Polsku, ke kterému už došlo? Takže je tady eh, na vás eh, otázka. Přijmete otázku? podle pravidla modré karty. Pan Lajk má na vás eh, otázku. Přijmete ji? Pane Friede, prosím, máte 30 vteřin. Pane kolego, pokud jsem eh, správně rozuměl, tak jste řekl, že v mnohých zemích Evropy eh, existuje omezení svobody názoru a svobody tisku. Mě by zajímalo, které země to jsou a co vy osobně chcete dělat proti tomu. Máte 30 vteřin, pane Žobro, na odpověď. Děkuji za tuto otázku. Já jsem upozorňoval na to, že svoboda médií je základním problémem. Pokud se tím chceme zabývat, tak bychom měli abstrahovat od politických sympatí, od toho, zda jsme socialisté nebo pravicové křídlo. Eh, myslím, že není dobré kritizovat jenom proto, že prostě někdo je eh, levičák, někdo je, někdo je pravicový. V Polsku také prostě mají novináři problémy proto, že mají konzervativní názory a já bych očekával, že pan Schulz a další eh, s levicovými názory také budou protestovat, protože to ukazuje, že tady se skutečně spíše jedná o politickou hru než o skutečné standardy. A proti takovým situacím bychom měli tedy protestovat ve všech případech třeba i v Polsku. Takže e, chtěl bych vám všem říct, když praštím tady tou věcí, tak to znamená, že skončila řečnická doba. Pokud si toho nebudete všímat, budu vám e, prostě vypínat mikrofony. Nerozumím vám, pane předsedo, co říkáte. Říká pan předsedající. Obvykle až na konci rozpravy, pane předsedo, podle pravidel. Takže pan Tavares, máte slovo, prosím. Vážená paní komisařko, Nevím, jestli mě to vaše vystoupení víc šokovalo nebo zklamalo. Já nevím, jestli tedy komise padla eh, úmyslně nebo neúmyslně do pasti nastražené maďarskou vládou. Vláda Eh, neprovedla žádné zásadní změny. Jsou to změny jenom okrajové a myslím, že ten eh, váš postoj je nepřiměřený. Vůbec se nehovoří o pokutách pro podniky, to se nezměnilo a řada dalších věcí velice závažných v tom zákoně se nezměnilo. A mně připadá skandální, že od okamžiku, kdy komise dostane Eh, vlastně ústupek v tom, že se nebudou dávat pokuty zahraničním novinářům, tak se jí zdá všechno v pořádku, ale tak to není. To je přece v rozporu s evropskými principy. My se nesmíme vzdát našich principů a nemůžeme opustit eh, své evropské bratry, kteří trpí cenzurou a nedostatkem svobody projevu a naší povinností a odpovědností je zajistit, že toto téma nezůstane nějak hanebně stranou, tak jak to činí komise. Děkuji, pan Borgeci. Pane předsedo, tato historie tato stránka historie Evropského parlamentu nebude eh, tedy mít nějakou velkou aureolu kolem sebe když se tedy zabýváme maďarským zákonem a jeho eh, slučitelností či ne eh, s evropskými normami, eh, tak o co tady vlastně jde? O dezinformaci, o nějaké ideologické předpojaté vidění věcí, a přitom eh, tak obvinujeme ty, eh, kteří mají ve svém DNA eh, skutečný smysl pro svobodu. Zůstává to tedy jako určitá skvrna na těch stranách, které s touto rozpravou přišly. Je to trošku zahambující pro tyto strany a navíc to vrhá eh, nezasloužený stín na maďarské předsednictví. No, eh, je to přitom eh, velká historická zkušenost pro tento národ. A teď předseda. Další řečníci, pan Busutil, ve světle toho, co řekla paní komisařka dnes, je jasné, že tato rozprava eh, vlastně kulhá za eh, událostmi, ke kterým eh, došlo v mezičase a že není důvod zítra hlasovat o návrzích usnesení. Myslím, že ti, kteří opravdu měli důvodné obavy, měli právo na odpověď. Nicméně se obávám, že tato sněmovna se čím dál tím víc zabývá křižáckými výpravami proti členským státům, které zcela náhodou náhodou eh, jsou vedeny vládami eh, politických stran z EPP a to ještě předtím, než komise vše vyšetře, vyšetří. A eh, tady jsme postupovali rychle, přesto, že jsme měli jasné indicie ze strany maďarské vlády z té úplně nejvyšší úrovně, že dojde ke změnám, pokud to komise ehm, také tak řekne a k těm změnám došlo. Takže k čemu rozprava, k čemu zítřejší další usnesení, eh, pokud to není nějaké ideologické harašení zbraněmi. EPP eh, e je za eh, právním státem, za svobodou projevu, ať už jde o jakýkoliv stát. O tom není pochyb, ale nejsme proto, aby se tady vyčlenovaly jednotlivé členské státy a byly prostě odsuzováni eh, urychleně a zbrkle dřív, než eh, se věci prošetří. Když se celá ta věc objevila před měsícem, tak já jsem řekl, že politizování této věci neznamená jenom atakování členského státu, ale také podminovávání maďarského předsednictví. A tady si myslím, že ještě došlo k podminování naší celé instituce. Já bych chtěl eh, požádat všechny frakce, aby stahly Eh, ta usnesení, eh, ne aby je pozastavili, eh, ale aby je prostě stahli, protože tady není důvod k tomu, abychom postupovali v této věci dále a hlasovali o těch návrzích. Děkuji. Děkuji paní Badia na dvě minuty. Je, byla tady ještě modrá karta, omlouvám se, říká pan předseda. Vážená paní komisařko, vážení zástupci rady, chci říct něco zcela samozřejmého. Eh, volný pohyb zpráv a informací, to je ta nejdůležitější pojistka demokratických společností a to je důvod, proč jsme dnes zde. Jestliže eh, OBSE, Rada Evropy, několik členských států a široká většina poslanců Evropského parlamentu dali najevo obavy, bylo to proto, že skutečně tyto demokratické pojistky byly ohroženy. My se domníváme, že tento maďarský zákon, který byl narychlo schválen vládou pana Orbána, eh, si nezaslouží, ne, nebo ne, nepředcházely dostatečné úvahy o tom, jaké bude mít dopady a jak je v souladu s hlavními myšlenkami, tak jak jsou obsaženy ve smlouvě. My jsme rádi, že jsme si dnes od paní komisařky vyslechli, že maďarská vláda je připravena novelizovat tento zákon. Nicméně vytvoření kontrolního orgánu nad informacemi, který by byl politicky kontrolován pouze členy vládní strany, stále zakládá riziko, že se bude vykonávat politická centralizovaná kontrola nad informacemi, což by samozřejmě vedlo k cenzuře a co je ještě horší k autocenzuře. A já se tady ptám, zda dojde k ke změnám i u tohoto orgánu. Paní komisařko, my jsme se s vámi podělili o své obavy, o pluralitu informací, o při, zásadu přiměřenosti a o základní práva, svobody projevu a informací, tak jak jsou obsaženy v článku 11 Charty základních práv. Nicméně reakce ze strany maďarské vlády Eh, prostě by měla být ještě prověřena. Měli bychom si být jisti, že ty navrhované novely skutečně dostatečně hluboko odstraňují ta ohrožení základních hodnot, eh, tak jak se objevilo v zákoně. Například eh, to je ta, ten, ta otázka kontrolního orgánu, o kterém jsem hovořila. Proto chceme, aby komise pokračovala ve svém šetření především v těch otázkách, které postihují základní práva. A toto není politický problém, jak se tady snaží eh, někteří předestřít. To je otázka obhajoby hodnot naší Evropské unie a dodržování zákonů Evropské unie. To je třeba jasně říci. To je náš úkol a naše práce. Děkuji. Řadí pan Lokegard na jednu minutu. Děkuji. Je to trochu zvláštní, jsem tak dlouho liberálem a teď jsem vnímán jako někdo, kdo není e, e, spokojen se svobodou projevu e, je významné dodržovat svobodu tisku. Chápu své kolegy z EPP, kteří k věci přistupují trochu politicky, ale tady nejde o Maďarsko, tady jde o svobodu tisku a mně jde zdali Maďarsko má nějaké problémy s otázkami, které jí byly položeny. Jménem eh, frakce ALD chci říct, že my eh, máme eh, pocit, že komise eh, má problémy s tím eh, věci vyřešit. Doufáme, že komisařka přijde s nějakým návrhem. Otázka nezávislé rady, to je velmi zásadní a paní komisařko, chtěla bych, eh, chtěl bych trochu připo- to, toto rozebrat. Já bych chtěl jenom říci, eh, pokud někdo eh, není obeznámen s jednacím řádem, eh, pokud já si myslím, že nemáme čas, tak já můžu být přísnější na čas. A jestliže mm, jsem jiného názoru, tak to bude jinak. Já vám nemusím dát slovo vždy, je to prostě na mém rozhodnutí. Nyní dám slovo paní Trypel na jednu minutu. Dámy a pánové, určitě není žádný důvod na to, aby eh, byla EPP samospravedlivá. Eh, máme tady eh, práva, která se porušují a proti tomu se zvedají hlasy. Změny, kterým došlo, není, nejsou dostatečné. Nadále máme tady dozorčí orgán, kde jsou lidé jmenováni na 9 let a jsou pouze z jedné strany. A to skutečně není eh, v souladu s evropským právem. A není tady také zaručená ochrana zdrojů. Paní Krus, vy máte zřejmě více zájem o klid a nenarušování práce rady spíše než Eh, demokratický zákon. Georgi Konrad a Vojda a další, to jsou eh, lidé, kteří se eh, stavili za demokracii v obtížných podmínkách, ale my jsme dosud nedosáhli tady této úrovně. Děkuji. Pan Kasiny. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že maďarská vláda eh, nyní prokázala eh, velice citlivý přístup k Evropě a k principům, které jsou jejím základem. Okamžitě po schválení eh, mediálního zákona v Maďarsku se rozpoutala levicová kampaň, která využívala velmi extrémní vyjádření a hovořilo se e, o tom, e, jak to je za komunismu. A my, kteří tím máme skutečnou e, zkušenost, tak my víme, jak to vypadá ve skutečnosti. Tady skutečně máme vládu zákona a máme ochranu zákonu a demokracii. <clears throat> Třeba italská ústava článku 21 chrání eh, svobodu projevu, ale zároveň zakazuje určitou, eh, určité publikace. Máme eh, například v ústavě svobodu publikování, ale musí tam být ti, kteří publikují, musí být registrováni. Komise naprosto správně naprosto správně naslouchá změnám, které se připravují a já se domnívám, že maďarská vláda přijala velice konstruktivní přístup, přijala kritiku a nyní provádí úpravu svých zákonů, tak jak jsme slyšeli. Eh, prohlášení o eh, základních právech, eh, respektive Charta základních práv Evropské unie bude součástí maďarské ústavy. Čili toto eh, je skutečně eh, naprosto v souladu s evropskou kulturou. Čili co je smyslem této debaty? Smyslem této debaty je přiznat, co se stalo. Maďarsko prostě má demokraticky zvolenou vládu, Eh, většinou dvou třetin a no, to je všechno. A já děkuji komisi a děkuji eh, vládě. Pan Tabatě na dvě minuty. Eh, pane předsedo, paní komisařko, pane ministře, každý pokus o omezení svobody médií je obavou pro Evropu. Maďarská média eh, rozpoutala tady tuto debatu eh, jak v Evropském parlamentu, tak v jiných institucích a já z toho nemám dobrý pocit. Evropská komise nejdříve tedy ostře kritizovala Maďarsko a maďarská vláda ustoupila. Eh, zpočátku řekla, že ten eh, zákon zůstane tak, nebude se ani nic změnit, nyní ustoupila a eh, bude ho měnit. Čili to znamená, že máme tady eh, nesoulad s evropským právem, s příslušnou směrnicí a mm, možná s kartou základních práv. Čtyři parlamentní skupiny připravili rezoluce a jádro těchto rezolucí stále zůstává v platnosti. Já si myslím, že komise a Evropský parlament musí nadále bedlivě sledovat další vývoj v Maďarsku a dopad na eh, svobodu projevu a svobodu tisku eh, v Maďarsku. Mám otázku, proč se Orbánova vláda rozhodla zrušit ustanovení z předchozího zákona, že totiž dozorový orgán eh, bude složen paritně? My Eh, má maximální reprezentace jedné vlády, eh, tedy jedné strany nebo vlády, je 50%, hm, respektive byla. Myslím, bychom neměli tady eh, vytvářet iluze, že hm, vláda skutečně ustoupila. Maďarská vláda není to tež, co Maďarsko. Musí se skutečně zamyslit nad svými antidemokratickými postupy. Skutečně není možné, abychom to nechávali zamest pod koberec. A e, kolegové, já jsem e, už řekl, aby zcela jasně, že už v této debatě nepřipustím další modré karty. Ach jo, to je život, říká pan předseda. Okay, Mr. Deutsch for two minutes. Pan Deutsch na dvě minuty. Tisztelt elnök úr, tisztelt e, biztos asszony. Vážený pane předsedající, vážená paní komisařko, vy jste na začátku rozpravy řekla, že došlo k dohodě mezi maďarskou vládou a Evropskou komisí ohledně novelizace několika částí maďarského zákona. Souhlasím s některými kolegy v tom, že ta rozprava eh, ze strany socialistů a e, liberálů se e, unáší prostě takovým zvláštním směrem. Hovořilo se tady o ochraně evropských hodnot a právě v této souvislosti bych chtěl říci, že tady nejde o to, na co narážíte. Tady skutečně se jedná o dvojí standardy, které prostě používají komunisti, zelení, liberálové a socialisti. Pane Šulci, když jsme v minulosti v Maďarsku řešili problémy se socialistickou maďarskou vládou, tak jeden z těch tehdejších ministrů chtěl vlastně vydávat instrukce konkrétnímu novináři, a Martin Šulc tehdy se o něčem takovém vůbec nezmínil. V oné socialistické maďarské vládě také byl státní tajemník, který byl odhodlán zahájit eh, stíhání některých novinářů kvůli tomu, jaké napsali články, eh, články které nebyly příliš nechotivé vůči vládě. A socialisté tehdy nic neřekli, stejně tak neřekli nic liberálové, když maďarští novináři eh, vlastně zkoumali průběh eh, eh, sjezdu strany v Maďarsku, kde došlo k podvodům, k bojkotu a nic, nic se tady tehdy neřeklo. Proč jste neříkali nic tehdy? Tehdy jste mlčeli. Tak jak teď můžete tvrdit, že teď hájíte společné evropské hodnoty? Děkuji, pan Paní Fajon. Děkuji, pane předsedající. Jsem ráda, že maďarská vláda je připravena novelizovat problematické části zákona a že vy, paní komisařko Krusová, jste spokojená s oznámenou novelizací. Nicméně já mám obavu, že den předtím, co se má v Evropském parlamentu schvalovat usnesení k maďarskému zákonu, se máme vlastně spolehnout na váš názor. My nemáme žádnou skutečnou záruku, jak ta novela proběhne. Jak tedy jste mohla dospět k tomuto názoru v podstatě během několika hodin, že to bude v pořádku? A Ehm, zabývali se tím také nějakcí experti? Ta rychlá reakce maďarské vlády také vyvolává dojem, že tyto změny nebudou zásadní, ale spíše kosmetické a to je nepřijatelné. my eh, dnes o tom diskutujeme a najednou, tedy právě v tento den, eh, maďarská vláda zareaguje a komise je s tím spokojená. Mně se zdá, že prostě se někdo chce eh, takto zbavit Evropského parlamentu, ale já si nejsem jistá, že za to skutečně povede k demokratickým změnám tohoto zákona. Stejně jako OBSE, my jsme znepokojeni složením a pravomocemi dozorčího orgánu, protože to samozřejmě Eh, znamená rozšíření státní kontroly nad práci novinářů. Já jsem připravena k dialogu, ale chtěla bych říci, že toto není nějaký útok na Maďarsko. E, to je prostě, e, jde o ochranu všech novinářů v Maďarsku a já jsem zklamaná, že se tímto nezabývá paní Redingová, protože ona má pravomoci pro otázku lidských práv. A také bych, paní komisařko, chtěla vědět, jak se Evropská komise dívá na budoucnost novinařiny v Evropě. Je třeba vytvořit nějaká minimální kritéria, která zajistí e, svobodu nezávislých sdělovacích prostředků. Skutečně myslíme, že by se toto mělo důsledně řešit řešit eh, a spolu s řešením otázky kvality novinářské práce. Děkuji a nyní pan Balet má slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že všichni se shodneme v tom, že je dobře, že maďarská vláda roz rozptýlí pochybnosti ohledně svobody tisku v Maďarsku a že bude tedy skutečně zajištěna pluralita sdělovacích prostředků. Komise nás ujištěla, ujistila, že dojde k novelizaci maďarského zákona a že by tedy měly být respektovány základní normy evropského práva. To je určitě dobře. Myslím, že není dobré, aby diskuse o médiích byla tak nějak Eh, poskvrněn má různými politickými hrami. Já si myslím, že tady je určitě dobrá iniciativa ze strany komise obecně se zabývat eh, stavem sdělovacích prostředků v Evropě. Myslím, že to je skutečně taková první možnost, jak se touto otázku zabývat dohloubky, jak se zabývat pluralitou sdělovacích prostředků bez ohledu na nějaké národní e, emoce. To je určitě vynikající iniciativa zabývat se audiovizuálním prostředím v celé Evropské unii. Dovolte k tomu ještě dodat jednu věc pro upřesnění. E, Evropská e, legislativní iniciativa v této věci to je, myslím, ten nejvhodnější přístup, který můžeme zvolit. Děkuji. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. E, tudi jaz pozdravljam odločitev mađarske vlade. E, také já vítám rozhodnutí maďarské vlády upravit mediální zákon. Tento masivní útok proti Maďarsku podle mě je bezdůvodný a je nespravedlivý vůči Maďarsku. Myslím, že my v Evropě nevždy eh, rozumíme věcem zcela jasně. Eh, v mnohých zemích, eh, když docházelo k přechodu, nebyla situace vždy jasná. My tedy jsme se také zabývali touto politickou debatou. Tato politická debata eh, v ní šlo na začátku o média. Někteří tvrdili, že sestava mediální rady nebyla správná, nicméně opírala se o velkou většinu v parlamentu. Paní komisařko, my samozřejmě velice pečlivě dbáme o mediální obraz Evropské unie a já myslím, že vy v této věci budete muset eh, dělat více. Nejenom tedy kontrolovat tuto legislativu, ale dělat skutečně více. Paní Verhaen na minutu a půl. Ne, vy se chcete zeptat nebo kešli ne, já už jsem řekl dříve, že žádné další modré karty v této debatě neberu. Takže paní Ferhajen. Nebo je to uh, technická? Pane předsedo, já jsem vlastně chtěl se zeptat vás. Uh, pan, já jsem řekl, že, že já jsem proto, aby každý mohl říct eh, to, co chce ale musím říci, že eh, modré karty byly dneska dány pouze extrémní levici a extrémní pravici. To myslím, že není v pořádku a byl bych rád, kdyby také ke slovu se dostala střed a pravý střed. Protože jinak eh, tady hm, bude nerovnost. Já dávám eh, možnost promluvit na podle modré karty bez ohledu na politickou příslušnost. Eh, zpočátku jsem eh, dal možnost komukoliv, kdo se přihlásil, teď už na to nemáme čas. Kdybychom měli dostatek času, já bych si to přál, určitě by každý dostal možnost to mluvit, ale já vás ujišťuji, že eh, můj postup není politicky motivován. Takže dávám slovo paní Ferhajen na minutu a půl pane předsedo, paní Kresová, zástupci rady. Já bych chtěla poděkovat paní Kresové za to, jak eh, rychle a aktuálně eh, prohovořila v této debatě. A chtěla bych poděkovat také maďarské vládě za to, že splnila to, co předem a na začátku debaty slibovala bylo jasné, že, nebo řekla, že pokud bude potřeba provést změny, že je provede a tak se také stalo. Média jsou důležitá, ale jsou také, mají také velkou odpovědnost v této společnosti. E, nesmí nikoho diskriminovat a určitě se pohybují v rámci e, právních pravidel a já si myslím, že v tomto smyslu je maďarský mediální zákon velkým krokem vpřed. Média samozřejmě jsou chráněna v rámci rámci právního rámce Evropské unie. A myslím si, že mediální zákony eh, svoji roli plní dobře a eh, řekla bych, že Kdybychom více důvěřovali komisi jako strážkyni našich zákonů, eh, mohli jsme si ušetřit tu debatu a myslím, že skutečně vidíme, že i v oblastech, kde eh, maďarský mediální zákon není stoprocentně v souladu s, s evropskými hodnotami, byl upraven. A já si myslím, že tyto ideologické debaty tady skutečně nemají co dělat. Ukazuje se, že kdybychom se e, zabývali pouze věcně v právním rámci e, tohoto, e, mělo, vedlo by to k lepším výsledkům, tak jak jsme viděli, že to výsledkům skutečně vedlo. Bylo by dobré, kdybychom se skutečně vzdali těchto politických hrátek a stáhli rezoluce. Paní Gál na minutu 30. Pane předsedo, paní komisařko, pane ministře, Eh, maďarská vláda a komise se dnes shodly na tom, že budou modifikovány určité části zákona o sdělovacích prostředcích eh, přijali určitý text. Vy nicméně chcete dále pokračovat v této rozpravě, která již ztrácí smysl. Pro mne to znamená, že eh, zákon o sdělovacích prostředcích je pouze záminkou pro rozpoutání eh, ideologické a politické hysterie. Vy chcete, zda e, říkáte, prosazovat právo na informace, ale e, vy se opíráte o určité chyby. Pro mne je právo na informace, vážený e, kolego, vážení kolegové, právem na informace zmanipulované. A vy jste dnes toto právo pošlapali. Vystupujete proto, abyste bránili svobody Eh, tehdy, když eh, můžete přitom eh, útočit na určité vlády. Je pravdou, že v říjnu 2006 si nikdo nevzal slovo, nikdo se neozval, když na ulicích Budapešti byla svoboda pošlapávána, když socialistická slovenská vláda vlastně vydala svůj známý jazykový zákon. Pro mne je to skandál takovéto užívání dvojích standardů. Já jsem eh, prožila v dětství diktaturu eh, Čaučeska a pro mne se jedná tedy o důkaz, že vy vidíte demokracii a právní státy jednostranně. Pan Mesaros na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Eh, chci říct, že Eh, lituji toho, že tato rozprava dnes probíhá. Víme, že tady došlo k nějakým nedorozuměním kolem eh, maďarského zákona o sdělovacích prostředcích, ale toto je otázka pro Evropskou komisi, aby věci vyjasnila. Já nevidím smysl, abychom tady vedli rozpravu v Evropském parlamentu, když víme, že pozitivní řešení můžeme v dalších hodinách či dnech očekávat. Jsme tady vedeni za nos eh, v rámci liberální a levicové kampaně. Myslím, že je důležité si uvědomit další věc. Naši političtí oponenti eh, se tady snaží atakovat eh, zemi, kde vlastně po osmi letech socialistického vládnutí zvítězila pravice a konečně eh, tady bylo možno odhodit pryč tu, to komunistické dědictví. Kde jsou ti lidé, kteří dnes tady hovoří, kde byli v roce 2008, kdy Fico na Slovensku se Eh, mu podařilo vlastně prosadit zákon jazykový, eh, který byl plný nejrůznějších sankcí. Mně eh, to připadá opravdu jako aplikování dvojích standardů. Toto je pouze takové řinčení zbranění, zbraněmi. My bychom celou záležitost měli nechat komisi a maďarské vládě. A říct ještě jednu věc bych chtěl. Teď takto atakovat opakovaně předsednickou zemi může představovat skutečné nebezpečí pro jednotu Evropské unie. Děkuji a teď pan Kavada na minutu 30. Je to tak závažné téma, eh, pane předsedo, že je třeba jít eh, eh, nad úroveň těch Eh, nepříjemných, eh, eh, opravdu špatných politik. Tady jde o zdraví sdělovacích prostředcích. Já jsem, pane předsedo, jeden z těch, který je plný obdivu k vaší zemi a k vašemu lidu. Tady šlo o lepší zacházení s informacemi, ale propaganda, propagandu nelze korigovat jinou propagandou. Jsem šťasten a jsem bdělý. Jsem šťasten, z toho, že v určitých zásadních bodech se vaše vláda rozhodla eh, příslušný zákon z prosince 2000 jedna eh, změnit. Jsem rád, že jste tak eh, rozhodli. Zároveň jsem rád, že jste se rozhodli lepším způsobem respektovat chartu základních práv. Chci také eh, poděkovat paní komisařce Kres a také souhlasím s tím, že tady bude skupina expertů, kteří budou bdít nad celým procesem. Nicméně i my zůstáváme bdělí, protože tady jsou určité věci, které ještě nebyly vyřešeny a budeme také očekávat detailní formální eh, právní modifikace textu. Chci také říct, pane předsedo předsednické země, že jste zemí Lista, Kosuta, eh, Joela eh, Branda a také Kopačiho a dalších hrdinů 56. roku. Jste dědici Maraje a Kaštaje, tak nás nesklamte. Maďar, jeden Maďar také přišel na svět s úžasnou invencí eh, Rubikovou kostkou. Eh, nechtějte, abychom my, Evropané, hráli z médií jakousi Jobikovou kostku, protože to je opravdu špatná hra. Kolegové, teď přejdeme k postupu Catch the Eye. Na všechny se nedostane. A E, pokusím se zohlednit ty, kteří se hlásili jako první. Takže kdo si teď vezme slovo? Mr. Mauro, Mr. Bostinaru, Mrs. Alfano, Mr. Pasca and Mr. Bronze. There are seven other colleagues that... Dalších sedm kolegů, e, kteří se hlásili, bohužel již nemohu uspokojit, omlouvám se jim. A teď e, prosím, pane řečníku, minutu, budu velice striktní. Pan Gale, jedna minuta. Where's Mr. Galler? Ne, pak máme pana Gallera. Aha, omlouvám se, říká pan předseda. Uh, Michael Galler. Nechtěl hovořit? Dobře. Takže paní Galpels na jednu minutu. Děkuji, pane předsedající dnes se podařilo dosáhnout dohody mezi maďarskou vládou a Evropskou komisí nad konkrétním textem. Maďarská vláda se ten text prostudovala. Je důležité si uvědomit, že maďarská vláda tedy mm, vzala na vědomí připomínky komise. Proběhl tedy postup zákonný, demokratický, vzájemné dohodě mezi komisí a vládou. Ovšem, co tady dnes slyšíme, to je levicová politická kampaň. A bohužel to není poprvé. Mm, Jsou tady maďarští socialističtí poslanci, kteří nás zcela neopodstatněně kritizují a snaží se vlastně vzbudit i další poslance k témuž. A co ty minulé nedostatky na jejich straně? Milí kolegové poslanci, myslím, že řada z vás prostě jste se nechali Eh, trochu svést. V Maďarsku máme demokracii, máme mediální zákon, který je plně v souladu s očekáváními a normami EU. Konečně, kolegové, je také třeba říct, že se musíme zaměřit na skutečné otázky, které jsou naléhavé a které je třeba aktuálně řešit. Děkuji. Děkuji, pan Mauro. Děkuji, pane předsedající. I když bychom chtěli věřit tomu, že ti největší kritici maďarského zákona prostě jen eh, mají na srdci svobodu sdělovacích prostředků, tak bych řekl, že bychom přece jen měli trochu respektovat práci komise a obsah parlamentních rozprav. Měli bychom tedy eh, převzít svou zodpovědnost, abychom skutečně tady v parlamentu nenapsali smutnou stránku naší historie. Já žádám, aby toto usnesení bylo prostě staženo, aby se o něm vůbec nehlasovalo, protože to vůbec už neodráží realitu, jak eh, řekla paní komisařka ve svém vystoupení. Myslím, že by bylo dobré, aby skutečně Rada a komise neformálně navázala kontakt s konferencí předsedů, tak aby e, vlastně na plenárce ještě před samotným usnesením jsme hlasovali o tom, že vlastně hlasovat nebudeme a tím bychom tedy skončili tuto trestní e, diskusi. Děkuji. Další řečník. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní komisařko, prosím dovolte, abych e, pokračoval dále rumunsky. Vážená paní komisařko, vaše prohlášení potvrdilo, že Evropský parlament právem napadl maďarský mediální zákon. Maďarská vláda eh, svou vstřícností k novelizaci čtyř kapitol zákona ukázala, že opravdu se dopustila nedemokratického přístupu ve svém dopise jste řekla, že budete analyzovat tento zákon a jeho slučitelnost s evropským právem. A mě tedy teď zajímá, zda nám můžete říci, Zda je tedy už možné říci, že skutečně je to v souladu s chartou základních práv. Mám tedy dotaz, paní komisařko, jak je možné že se zde, zřejmě standardy OBSE a Rady Evropy jsou příliš vysoké na Evropskou eh, unii. A jestliže například kandidátská země má zákony, které jsou totožné s maďarskými zákony, může taková země dokončit příslušné kapitoly vyjednávání? Děkuji. Ms. Alfano. No. O Paška, já jen lepto. Děkuji za slovo. Pan Paška, děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, paní komisařko, pane ministře Martony. Na Slovensko máme příslovy, které říká, že dobré úmysly často dláždí cestu do pekel. Já nechci pochybňovat dobré úmysly našich maďarských eh, přátel o moderní pravidla pro mediální prostředí, ale sociál, současná diskuse ukazuje, že některá ustanovení snad mohla být formulována citlivěji. Velké množství změn, které se maďarská administrativa rozhodla realizovat, možná způsobilo to, že se eh, trošku zapomnělo na možné důsledky některých ustanoveních zákona. Eh, podobné to bude také s maďarským zákonem o dvojím občanství, které nejenom nám Evropanům, ale také e, zahraničním partnerům Eh, umožní eh, jednoduše a prostě ne, budou, bude tvořit potíže. Jak se budou tvářit třeba američané, eh, když je budou zaplavovat Ukrajinci a další, kteří budou mít tedy evropské, díky Maďarsku evropské pasy? <clears throat> Pan Brons. Děkuji v jednom ustanovení z maďarského mediálního zákona je předepsáno vyrovnané spravodajství. Dále eh, jsou zde stanoveny pokuty za porušení veřejného zájmu, veřejné morálky nebo veřejného pořádku. Toto je velice eh, vágní a tudíž nebezpečné, eh, podobně jako hm, xenofobie, rasismus a podobně. Proč nemáte zákony proti těmto věcím? Ale než začneme kamenovat Maďarsko, podívejme se, jak je to u nás. Třeba BBC, které se říká také společnost na vyplachování mozku, také eh, eh, umožňuje manipulaci s různými eh, složením na partajním principu. Takže některé strany mohou být pouze, může na ně být útočeno v programech, ale nemohou tam být zastoupeny. Taková je, takový je obraz. Tak a na závěr debaty dostane nejdříve slovo paní komisařka Krysová. Máte slovo, paní komisařko? Pane předsedo, několik eh, vážených poslanců a poslankyň položilo otázku, velmi závažnou, zdali tady došlo k nějaké Eh, naplánování těch, eh, těch kroků maďarské vlády, zdali to nějak souvisí s dnešním dnem. Eh, já si myslím, že někdy prostě to může tak vysypa, vypadat ale vy jste mě prostě vyzvali, abych sem přišla, abych jasně řekla, e, o co jde a já jsem přišla s určitými fakty a s určitými čísly. Je otázkou, zdali je to náhoda. My teď hovoříme o celém tomto postupu, který vlastně má svůj počátek někdy v prosinci, teď je únor, takže to trvá o trochu víc než sedm týdnů a mezičas E, vlastně já již šest let sloužím e, v této e, organizaci, v Evropské komisi, takže podle mých dosavadních zkušeností má tento, tato záležitost poměrně rychlý průběh ve srovnání s jinými. A nemyslím si, že se věci dají vyřešit rychlejš než za sedm týdnů. Zároveň je také fascinující zjistit, co je vlastně v pozadí celé této záležitosti společnosti. Je to, pane předsedo, určitá kombinace více faktorů. Za prvé, my o této věci nehovoříme poprvé, už jsme o tom mluvili a e, hovořili jsme jasně, dobře víme, oč jde, není o tom žádných pochyb. E, víme E, vlastně také dobře, co si každý jednotlivý poslanec a poslankyně v této sněmovně o tom myslí. Za druhé, mluvíme o něčem, co je velice důležité. Jistě vám nemusím vysvětlovat, že téma e, svobody projevu, téma svobody tisku je prostě e, pro Evropskou komisi zásadní a bylo by opravdu směšné, kdybychom z toho neučinili eh, prioritu, kdybychom eh, neučinili prioritu z obrany demokracie. A proto se to také eh, takto dostalo na pořad jednání. Dnes se na pořad jednání jako číslo jedna dostala otázka Egypta, otázka vzniku postupu demokracie v té zemi. My prostě děláme maximum pro to, abychom bránili demokracii abychom e, samozřejmě e, se snažili věci napravovat tam, kde ta demokracie je ohrožena. A třetí otázka souvisí s maďarským předsednictvím. Neměli bychom být naivní. Je to stát, který patří mezi členské státy a který si uvědomuje, že má určitý úkol vyplývající ze svého předsednictví. Takže i tento stát určitě udělá všechno pro to, aby celý problém eh, vyřešil. A stejně tak eh, i Evropský parlament se velmi eh, rezolutně snažil prostřednictvím médií, prostřednictvím svobodných médií, zprostředkovat informace o této otázce. Nepodceňujte svou vlastní roli a nezapomínejme také na to, že celá kombinace těchto okolností sebou nese i určité vysvětlení toho, proč tady dnes probíráme v tomto okamžiku tuto záležitost. Takže bez jakýchkoliv pochyb základní práva jsou nesmírně důležitá a neříkejte mi, že já se o to nezajímám, protože to mě vůbec neznáte, já bojuji za demokracii a mám s tím určité zkušenosti. Jsem v politice déle než mnozí z vás. A dovolte mi ještě, abych se vyjádřila k několika aspektům, které souvisejí s eh, mou prací. Jak to je tedy v nezávislosti regulátora médií? Po přeběžné analýze maďarského zákona jsme dospěli k tomu, že postup pro nominaci a volbu eh, ředitele této instituce, jakož ostatních členů mediální rady, se nějak výrazně neliší od ostatních členských zemí. Musíme také uznat, že vládnoucí strana má dvoutřetinovou většinu v parlamentu, což je neodiskovatelný fakt. A když se podíváme na soulad článkem 11, tak podle toho bychom se aplikuje příslušná směrnice a s tím rovněž souvisí i příslušný článek Charty základních práv. Neexistuje žádný nezávislý eh, soudní přeskum rozhodnutí regulátora pro média, protože toto je úřad první instance a jako takový eh, eh, se proti němu nelze odvolat. Nicméně podle článku 163 je možné napadnout u soudu rozhodnutí tohoto orgánu. A to podle eh, ustanovení občanského zákoníku a eh, to odvolání nemá odkladný účinek, ale může eh, ta rada rozhodnout o odložení výkonu příslušného rozhodnutí. Pane Webere, vy jste říkal, že příslušná ustanovení maďarského zákona jsou nedostatečná. Pokud se podíváme na soulad s evropskou legislativou, a já už jsem hovořila o tom, že to by mělo, měly být limity našeho uvažování a já jsem vždy bránila tento princip na evropské úrovni. A budu to tak dělat i nadále. Právo novinářů chránit své stroje je samozřejmě jeden z hlavních eh, principů, který eh, eh, zaručuje svobodu médií novináři by nikdy neměli mít povinnost své zdroje prozradit, pokud to nebude nezbytné pro trestní stíhání. A tato zásada platí bez ohledu na politickou situaci. A musíme si uvědomit, že eh, média mohou být někdy ve slabším postavení než eh, státní orgány. A co se týče Eh, ochrany soukromí a digitálních eh, médií nebo elektronických médií. I tady mají média povinnost chránit své zdroje a důvěrnost eh, informací, které jsou jim díleny. A ustanovení maďarského zákona se nějak nevymyká evropským smlouvám. Co to s otázkami veřejné bezpečnosti, státní bezpečnosti, a vynucení trestní eh, legislativy, trestně právní legislativy. A podle smluv mají členské státy možnost přijmout opatření, které mohou omezit právo jednotlivce na soukromí v souladu s vlastními zákony a v souladu s Evropskou úmluvou pro ochranu lidských práv. A jaké tako, jakékoliv takové opatření musí být přiměřené a musí být v souladu s principy demokratické společnosti. A komise nemůže posuzovat takové kroky národních států. Absence odkazu na článek 30, na což upozorňovala řada poslanců, já chápu, že Mnoho z vás eh, lituje, že komise nemůže zohlednit eh, tento odkaz na článek 30 při posouzení maďarského zákona. To není úplně pravda a já to chci říct si úplně jasně. Není to pravda. Nicméně v původním návrhu eh, příslušné směrnice komise zahrnovala povinnost členských států zaručit nezávislost Eh, národního regulačního orgánu. Vaše paměť vám slouží velmi dobře, já si to uvědomuji. Toto, eh, tento návrh nebyl podpořen eh, radou přes velmi silné požadavky Evropského parlamentu. A konečné znění směrnice nevytváří přímo povinnost vytvářet nezávislé regulační orgány v tomto této oblasti. Není to něco, co by se nám líbilo, ale bohužel eh, je ta legislativa taková, jaká je. A měli bychom si to uvědomovat, přestože se nám to možná nelíbí. Maďarské orgány souhlasily s vypuštěním eh, Mm, části článku 10 a zahrnutí následujícího textu je úkolem eh, regulátora pro média, aby poskytoval pravdivé a přesné informace o takovýchto událostech. Takový bude tedy doplněný nový text maďarského zákona. Omlouvám se vám za to, že jste ten text nedostali předem. Já jsem ho měla pouze jako důvěrnou věc v rámci našich jednání, ale hned jak to bude možné, tak vám ho nechám eh, rozdat. Dovedu si představit eh, a doufám, že mi budete věřit, ale chápu, že eh, ten text budete chtít mít černé, černý na bílém. Toto je asi logická věc, že to chcete vědět. A to už jsem eh, říkala ve svém úvodním vystoupení. Pan eh, Lokerkát měl otázku týkající se toho, jestli jsem připravena navrhnout eh, legislativu týkající se plurality médií. A já jsem to řekla již na úvod, že jsem připravena eh, podniknout kroky v oblasti plura, plurality médií se všemi aspekty, se kterými to souvisí, ale jedno eh, řešení pro všechny neexistuje. Myslím, že ten maďarský příklad nám to ukázal jasně. Já vytvořím příslušnou pracovní skupinu, jsem ráda, že eh, vy se na ní také budete podílet a eh, díky tomu bychom měli mít kompletní přehled o situaci v Evropě a podle toho budeme moci jednat. A to bude zahrnovat i otázku nezávislosti médií, protože to by měla být jedna z hlavních priorit. Postoj organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, která také analyzovala maďarský zákon. Vyplývá z jiného právního základu, to je jasné. Tři hlavní důvody, protože jsou následující, pane předsedo. A ty tři hlavní důvody, na které poukazuje OBSE, je dlouhé trvání mandátu členů mediální rady, a členů Rady pro veřejnoprávní eh, média. Já vám k tomu můžu říct postoj komise. přihlednutím k tomu, jak to funguje ve členských státech. Tam to rozpětí od pěti do devíti let. Je to takzvaná Rundfunkrat, rozhlasová rada. A úplně poslední poznámka. To je eh, věc, kterou jsem dostala dnes ráno, když jsem eh, se jsem dostala od eh, maďarského ministra, určitě zástupce rady to zopakuje, jménem maďarského předsednictví. A v tom sdělení se popisuje Eh, návrh a v těch eh, jednáních, která jsme vedli, eh, bych chtěla ocenit příspěvek mých spolupracovníků, kteří pracují velmi usilovně, ale mohu vám potvrdit, že i druhá strana na tom pracovala velmi intenzivně a všechno fungovalo velmi dobře, konstruktivně v zájmu nalezení řešení protože to je důležitá záležitost a eh, je důležité pro ně nalézt správné řešení. Eh, eh, a nyní za radu faktická poznámka, prosím. Pane předsedo, Eh, jenom eh, jednací řád opravdu je důležitý. To bych chtěla teď říct. Eh, bylo by možné, abyste, paní komisařko, poslala ten text alespoň vedoucím politických skupin, protože to bude důležité pro zítřejší hlasování. Můžete na to prosím odpovědět? Pokud mě se týče, pak eh, celé jasně říkám ano a kývá i maďarský eh, minister, takže určitě to dostanete co nejdříve a plus tedy eh, k tomu, že se vyjadřuje eh, gesty, bude mít eh, pan minister zahraničních věcí, pan Matony, také možnost se vyjádřit ústně. Děkuji, pane předsedo. Já zejména oceňuji, že nemusím používat své tělo, jazyk těla, když budu vyjadřovat několik myšlenek tentokrát s vaším slovolením za Maďarsko. Eh, několik stručných poznámek vzhledem k tomu, že odpověď eh, paní komisařky byla velice obšírná a vyčerpávající a také s ohledem na eh, složení eh, Rady pro média, což byla zvláštní otázka, na která, která mi byla položena a myslím si, že byla správně položena, eh, zodpovězena, takže se mohu zaměřit jenom na několik věcí. Nejprve bych chtěla zdůraznit toto. Maďarsko je naprosto odhodláno podporovat hodnoty, zásady, pravidla, která jsou zakotvena ve smlouvě v listině základních práv a ve všech ostatních nástrojích mezinárodního práva, ať už je to evropské právo anebo všeobecná eh, pra, eh, lidská práva. Když se objevily první tvrdé kritické eh, výpovědi ohledně maďarského zákona o sdělovacích prostředcích, a to bylo předtím, než ten zákon byl vůbec schválen, a tady bych chtěl zvláště zmínit připomínky, které učinil zástupce pro hromadné sdělovací prostředky OBSE. Tehdy jsem si jednoduše přál číst, studovat, analyzovat ten příslušný text tím, aby pak nám mohl někdo říci, co je na tom špatného a jaké eventuální pochybnosti aby by mohly vznikat v souvislosti eh, s tímto textem nebo eventuálně eh, s implementací zákona. Proto jsme také okamžitě uvítali a podpořili Evropskou komisu jako e, ochránce smlouvy, aby e, e, byli jsme rádi, že ona to bude analyzovat a že nám sdělí své pochyby či obavy. Přesně to se také stalo. Komise velice pečlivě prostudovala zákon, vyslovila určité návrhy a všechny tyto návrhy byly přijaty a mohu tady pouze potvrdit, že pozítří se uskuteční eh, schůze kabinetu vlády, kde bude tento text schválen a okamžitě ho postoupíme maďarskému parlamentu. Pozměňovací návrhy budou přijaty eh, jak to půjde co nejdříve z procedurálního hlediska a okamžitě vstoupí v platnost. Rád bych poděkoval Evropské komisi za velice usilovnou práci, pomoc, podporu. A rád bych poděkoval vám všem, kdo vystoupili s férovými, rozumnými poznámkami a kdo nám pomohli v této práci, která, jak jsem přesvědčen, byla mimořádně důležitá nejenom pro nás, ale také pro Evropskou unii jakožto celek. Rád bych zase nabídl naši pomoc a plnou podporu ohledně té pracovní skupiny, kterou se paní komisařko chce, chystáte ustavit. Je to v obecně evropském zájmu. Všichni si přejeme se jí účastnit a maximálně napomáhat v její práci. Jediná věc, která lituje, je e, trošičku přehnaná, přehnaná formulace, které se objevily v některých e, Um, politických prohlášeních vlastně ještě dříve, než uh, ten sám zákon byl přijat. Takže my jsme se stali předmětem um, toho, čemu říkají nějak francouzi a Němci. Já si myslím, že bych to mohl říci, že se tady uplatnila vlastně prezumce viny místo prezumce neviny byť to je právě základní pravidlo a podmínka spravedlivého procesu. Někdy tato prohlášení opravdu šla za rámec toho, co by se dalo nazvat rozumnou a férovou politickou diskusí. Politickou diskusí, kterou jinak plně podporujeme, jak vnitrostátně, tak i na evropské či všeobecné úrovni. Ano, opravdu eh, způsobilo to škodu obecně evropským zájmům a evropské integraci. Ale teď doufám, už to máme za sebou a chtěl bych jenom znovu potvrdit, že my toto plně respektujeme. A abych to dosvědčil, chci vám sdělit, že je naším pevným záměrem eh, vtělit listinu základních práv do nové maďarské ústavy. V tomto případě bude Maďarsko první zemí, kde listina základních práv bude nedílnou součástí právního pořádku v Maďarsku a bude eh, se uplatňovat nejenom v, tě, v eh, otázkách, eh, otázkách tohoto práva, ale celkového právního pořádku a bude vlastně mít preferenci nad jakýmkoliv jiným legislativním aktem, ať už je trestního rázu nebo ať se týká hromadných sdělovacích prostředků. To by vás snad mělo všechny uklidnit v tom smyslu, že základní pravidla, základní základní pravidla, základní principy a hodnoty budou skutečně i našimi a že naše země je bude plně respektovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. A jsou zde návrhy na usnesení na závěr této rozpravy. Uděláme si minutovou přestávku, pak eh, přijde následující pan komisař a budeme se zabývat eh, otázkou smlouvy s Koreí.